návrh týkající se lesních požárů zešel z výboru pro zemědělství, nicméně téměř jsme se jimi nezabývali a v podstatě nebyly, alespoň v dočených státech, uvedeny do praxe, takže je potřeba zakročit více, než propuknou další lesní požáry. Děkuji. Děkujeme a tím jsme dokončili jednominutová vystoupení dalším bodem na našem programu je zpráva pana Echeveria dotvoření vnitřního trhu pro elektronický obchod. Prosím, zpravodaje, čtyři minuty. Máte slovo. Muy buenas tardes. Como todos ustedes saben, Dobrý večer, dámy a pánové. Internet, nové technologie, to vše představuje významnou revoluci potřebnou pro modernizaci našich ekonomik, především pokud jde o elektronický obchod a abychom mohli řešit všem výzvám, které nás čekají do budoucna. Tento nový systém obchodování po internetu, nové technologie, to vše představuje nové možnosti. To samozřejmě je něco, co před pár let ještě neexistovalo, no všem v současnosti je to realitou a v brzké době to bude nevyhnutelná realita. My, jakožto tvůrci, zákonodárci, si myslím, že bychom měli vytvářet právě takové nástroje, které umožní našim občanům řešit každodenní dnešní problémy, všem i problémy do budoucna. Toto je určitý závazek, závazek, odpovědnost, která v podstatě leží na našich bedrech. Měli bychom se připravit pro vývoj do budoucna, pro nové technologie a zároveň pro příští generace. A to znamená, že samozřejmě musíme odstranit určité překážky, které nám leží na této cestě e-commerce, elektronické obchodování, to je nesmírně důležité pro obnovení konkurenční schopnosti naší ekonomiky a pro posílení interního trhu. Je to nástroj, který představuje velikou přidanou hodnotu a veliké příležitosti, možnosti pro občany, pro naše občany i pro podniky v Evropské unii. To je zásadní. Proto je zároveň důležité, aby Eh, jsme implementovali a zaváděli dostatečná opatření, která by umožnila odstranění překážek přeshraničním obchodování v tomto charakteru. Měli bychom zjednodušit, měli jednotlivá pravidla, měli bychom trvat na transparentnosti, průhlednosti těchto pravidel, tak aby naši občané i eh, podniky v Evropské unii mohly těžit ze všech těchto nástrojů, protože pouze pokud budeme konkurenceschopni na globálním trhu, a to nejenom my, ale v podstatě se týká veškerých eh, subjektů. Samozřejmě, pokud nebudeme bez na tomto poli, tak budeme zaostávat a to je samozřejmě velice, to je něco, co nechceme. Chceme, mm, máme k dispozici příležitost vytvořit nebo připravit náš vnitřní trh právě pro zavedení elektronického obchodování a samozřejmě, že i možnost dotvoření vnitřního trhu pro elektronický obchod. Všechna opatření by měla zlepšit přístup na internet, měla by posílit důvěru našich spotřebitelů, měli bychom vytvořit právě takovou známku důvěry, měli bychom posílit dohled nad sítí, nad internetem a zároveň se věnovat reklamním kampaním a zvyšování povědomí, tak aby spotřebitelé věděli, kam se obrátit v případě problému. Měli bychom ale zároveň zajistit ochranu dat soukromého vlastnictví, soukromých informací a zároveň vytvořit určité systémy pladeb, které byly zjednodušené, které by byly, které by byly přehlednější, pokud jde o placení poplatků a tak dále. Je velice důležité zároveň zlepšit ochranu nezletilých s ohledem na využívání těchto nových technologií, internetu. Všechno tato opatření by měla posílit možnosti elektronického obchodování a adaptovat Eh, přizpůsobit eh, nařízení a všechnu regulaci, kterou máme k dispozici, pokud jde o tento trh. Měli bychom zlepšit konkurenční schopnost našich podniků mm, a zároveň podpořit růst naší ekonomiky. To jsou možnosti, na které bychom měli pracovat a které bychom měli budovat nadále. Proto bych rád poprosil, milé kolegyně a kolegy, aby podpořili naše iniciativu. Děkujeme. Nyní proces

Děkujeme. Paní Dika, děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Pokud jde o elektronické obchodování, myslím si, že je důležité, abychom posílili důvěru uživatelů v tyto transakce, tak abychom mohli Ovšem samozřejmě eh, tímto způsobem, lepším způsobem dotvořit vnitřní trh pro elektronický obchod. Tato zpráva je kvalita, kvalitná, která hovoří především o nastolení celoevropských služeb v tomto ohledu, o nastolení bezpečnosti v tomto ohledu, určité jistoty. Myslím si, že je důležité, abychom měli určitou společnou evropskou síť, která by umožnila interoperabilitu a využívání elektronického podpisu přeshraničním způsobem. Zároveň všem chci, aby komise přišla přišla s konkrétními kroky, s iniciativou například i invoice, to znamená elektronické faktury, tak aby jsme měli tuto fakturu k dispozici do konce roku 2020 v celé Evropské unii. Doufám, že nejméně 50 eh, obchodů do roku 2015 budeme právě realizovat elektronickým způsobem, tak jak bylo rozhodnuto v Manchesteru v roce 2005 na mezinárodní konferenci. Děkujeme, paní Figurejdo. Obrigada, senhor presidente. Děkuji, pane předsedo. V debatě o elektronickém obchodování bych chtěla zdůraznit zejména tři záležitosti, které jsou podle mého názoru důležité a které je třeba vyjasnit. Za prvé si myslím, že potřebujeme tady mít kompatibilitu mezi tedy Eh, různými právy spotřebitelů a také autorským právem. Potřebujeme také chránit práva dětí a zajistit, aby byl elektronický obchod skutečně zabezpečený ale zároveň nesmíme narušovat práva dětí a zároveň zaručit bezpečnost transakcí na internetu. Třetí důležitá otázka se týká cílů stanovených komisí pro širokopásmý internet. Ambice samozřejmě je ta, aby do roku 2013 byla Evropská unie plně pokryta broadbandem. A aspoň 30 rodin zatím nemá vůbec přístup k internetu jako takový. A zároveň mnoho lidí v Evropské unii stále žije pod Prahem chudoby. Takže já se ptám, jak si myslí Evropská komise, že může zajistit broadband pro všechny v Evropské unii do roku 2013? Děkuji, pan Paska. Předložená se... Děkuji za slovo, pane předsedo. Tato zpráva se věnuje formálním opatřením na zlepšení elektronického obchodu. Ovšem nepřihlíží k různým zvyklostem v různých státech Evropské unie. V některých zemích EU jsou některá farmaceutika volně prodejná, v jiných zemích ovšem je prodej těchto léčiv regulovaný. V některých zemích jsou volně dostupné i měkké drogy a erotické zboží, v jiných zemích se definují velice přísná omezení pro přístup k takovýmto výrobkům. Velkorysým přístupem k otevření elektronického trhu Eh, musíme totiž pokryt také ochranu pravidel jednotlivých zemí pro tyto specifické druhy zboží, zejména proto, abychom chránili nezletilou mládež. Děkuji za pozornost. Finally... Děkuji a pan Sean Kelly má slovo. E-commerce eh, byl výhodný a je výhodný pro spotřebitele i podniky. Ale je tady jeden aspekt, se kterým spokojen nejsem a to, je, to jsou eh, lístky prodávané po eh, internetu na koncerty a sportovní eh, události, které se prodávají za přehnané ceny, což je nepřijatelné. Třeba v naší zemi probíhá fotbalové finále, kdy ceny byly až 70 euro. Byly to lístky na amatérské zápasy. Tyto lístky byly volně k prodeji po internetu a cena šplhala až k 500 eurům. Domnívám se tedy, že se jedná o praxi, která um, je nekalá, je to uh, negativní stránka uh, elektronického obchodu, který jinak pro spotřebitele výhodný je. Děkuji. Děkuji a není pan uh, Gekucht za, Dekucht za komisi. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Tak nejprve bych chtěl poděkovat vašemu zpravodaji, panu Ariasu Ačveriovi a parlamentu celkově za ocenění eh, trhu eh, elektronického eh, obchodu. Myslím si, že je bohužel skutečností, že ještě elektronický obchod nefunguje plně pro všechny spotřebitelé. Eh, je to také určité, panuje tady také znepokojení, eh, pokud jde o nedokončenost vnitřního trhu v této oblasti. Eh, víme, že řada prodejců, hlavně malé a střední podniky, by rádi objevovaly nové trhy a využili nových příležitostí, které jim nabízí internet. Při řešení překážek, na které narážejí občani, znamená, že budeme muset eh, skutečně vytvořit vnitřní trh v této oblasti. Co tedy můžeme udělat, abychom zaplnili ty současné mezery a zlepšili fungování elektronického obchoda, obchodování? My se eh, zamyslíme nad tím, jak reagovat na vaši zprávu. Řada podnětů, které tady eh, zazněly, se týká různých oblastí politického konání, včetně digitálního prostředí. A myslím, že jsou tady hlavně dva směry, na které se musíme zaměřit. Tak jednak je třeba zjednodušit život jak spotřebitelům, tak podnikům a to tím způsobem, že zharmonizujeme pravidla například eh, pro spotřebitelské smlouvy a navíc eh, je eh, zlevníme, zlevníme obchodování, zlevníme transakce přes hranice, zlevníme fakturování a tak dále. Vítáme tedy tuto zprávu, Eh, vítáme také směrnici eh, pro o právech spotřebitelů, které teď posuzuje IMCOM. Jde nám tedy o eh, využití veškeré legislativy, kterou máme například směrnice o službách, která zakazuje diskriminaci spotřebitelů. Pokud jde o dodávky a platby, tak to je další faktor důležitý pro rozvoj elektronického obchodování. Je potřeba, aby eh, obchodníci a spotřebitelé eh, interagovali eh, prostřednictvím jednoho společného kontaktního místa. My máme skupinu komisařů pro digitální agendu, abychom komplexně řešili veškerou problematiku, která s tím eh, souvisí. Chceme tedy najít eh, řešení, které umožní eh, vytvořit také evropskou značku důvěru pro elektronické obchodování a pro práva při obchodování na internetu. Za druhé musíme lépe prosazovat práva na vnitřním trhu, která zatím v praxi nefungují. Vy eh, ve zprávě zmiňujete, že je možné velice eh, snadným způsobem zlevnit eh, náklady pro spotřebitele při nakupování po internetu také prostřednictvím využívání nového systému řešení sporů. Zároveň chceme zajistit, aby spotřebitelé vždy eh, měli právo domocit se náhrady. Pokud jde o kolektivního eh, očkodňování, i to je v plánu pro rok 2011. Eh, sledujeme elektronické obchodování, protože víme, že je nedílnou součástí vnitřního trhu. I národní úřady musí ovšem se do spolupráce zapojit a snažit se vymítit nekalé obchodní praktiky. My přecházíme se srovnávací hodnotící eh, tabulkou eh, pro elektronický obchod. Eh, na začátku roku 2011 jsme vydat sdělení o hodnocení působení směrnice o elektronickém obchodování a o jejím prosazování. A na závěr bych chtěl ještě jednou rád všem poděkovat, poděkovat vám všem, kteří jste se podíleli na této inspirující zprávě a zároveň se omlouvám za to, že tady není pan mm, Dali, a to z osobních důvodů. Děkuji, pane komisaři. Děkujeme panu Echeveriovi za zprávu, děkujeme všem kolegům, bude se hlasovat zítra v poledne. Dalším bodem na pořadu jednání je zpráva paní Galo.